Eh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hmm, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Zahajuji dnešní hlasování. Hmm. Na začátek eh, bych rád provedl zkušební hlasování. Prosím, připravte se na zkušební hlasování, je to velice důležité. Prosím, posaďte se na svá místa a zkusíme nejprve, zda všechno funguje. Takže jakou otázku si dáme na to zkušební hlasování? Tak třeba těšíte se na prázdniny? Prosím, a v rámci zkušebního hlasování na tento dotaz. Zahajuji hlasování. Kolegové, poprosím vás o klid v sále. Omlouvám se, že vás takto musím trochu napomínat. Prosím, odpověste na otázku ve zkušebním hlasování. Končím hlasování. Ano, takže eh, všichni eh, odhlasovali, všechno funguje. Chtěla bych vás ještě informovat, že jsme trošku pozměnili pořadí hlasování. To první hlasování se bude týkat eh, tématu rodinné podniky v Evropě. Paní zpravodajka Angelika Nibler požádala o změnu pořadí, protože musí pak odejít. Eh, nevím přesně proč, něco je to, má to nějaký důvod. Takže začínáme hlasovat s bodem 5, rodinné podniky v Evropě. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji vám, eh, pane předsedo, vážení kolegové. Já nechci dále zdržovat hlasování, ale chtěla bych jenom využít této příležitosti, abych poděkovala všem stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci na této zprávě. Myslím, že eh, bylo předloženo spousta pozměňovacích návrhů, které víceméně všechny šly stejným směrem a myslím, že dnes eh, eh, budeme moci vyjádřit naši širokou podporu rodinným podnikům v Evropě. Děkuji vám také na práci na kompromisech a chci také ocenit velmi to, že všichni byli ochotní ke kompromisu, eh, byli připraveni dělat ústupky a ještě bych chtěla na, eh, předeslat, že budu mít eh, ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 89. Možná, že těsně předtím, než se o tom bude hlasovat, tak mi dáte, pane předsedo, příležitost to přečíst. Kompromisní návrh jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní návrh 2. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 67, 75 a 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 69. Kdo je pro? Proti? 68 odpadá 69. Já jsem eh, říkal 69, takže prosím 69, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. M plus 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, také zamítnuto. 72, 71, 73, 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 78. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Devadesát šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. sedm. kde je pro, proti, zdrželi se, není to jasné, ověříme to. Ověřujeme prosím návrh 97. Končím hlasování. Ještě jeden. Eh, pardon, za skupinu EPP máme o jednoho navíc. Teď je to v pořádku. Hlasování je skončeno. Zamítnuto. 98. Paní Nibler má ústní pozměňovací návrh. Děkuji, pane předsedo. chtěl bych eh, teď uvést následující změnu o eh, pozměnací návrh 98 calls on the Commission to consider extending the beneficiaries of SMEs eh, and e, entrepreneurs kosme a teď to doplnění MIT přihlednutím k rodinným podnikům. Danke. My question is, um, is an, Děkuji. Chci se zeptat, zda někdo proti předložení tohoto pozměňovacího návrhu. Pokud je někdo proti, prosím, eh, dejte to na vědomí. Nikdo není proti. Hlasujeme tedy o pozměňovacím návrhu 98 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 137. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Musíme to ověřit. Hlasujte prosím pozměňovací návrh číslo 100. Končím hlasování. Přijato. 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 112 plus 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to ověřit. Ověřujeme. Prosím. 112 plus 116. Končím hlasování. Přijato. Kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 117. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 120. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 122. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 124. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 22 pro, proti, zdrželi se, také přijato. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 135 pro, proti, zdrželi se přijato 138 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 141 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 142 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 143 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 144 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 145 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 147 pro, proti. Mm, musíme to ověřit. Ověřujeme číslo 147. Končím hlasování. Je to je to přijato. Omlouvám se, to, mm, protože jste nezvedali dostatečně ruce, prosím. Eh, zvedejte, prosím, ruce. 149 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Hempel 3 má dvě části. První část. Hempel 3, první část. Kdo je pro? proti, drželi se, zamítnuto. Ample druhá část pro, proti, drželi se, zamítnuto, ale raději to ověříme. Ověřujeme druhou část Ample 3. Ample 3, druhá část. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. Ano, mně se to stalo, že to bylo přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Kompromis 10. Pro? Proti? Drželi se přijato. Pozměňovací návrh 183. je pro? Proti? Drželi se přijato. Kompromis 11. Pro? Proti? Drželi se přijato. Pozměňovací návrh 189 pro, proti. Musíme to ověřit. Ověřujeme pozměňovací návrh 189. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. FEM jedna kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sem jedenáct, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Sem třináct pro, proti, musíme to ověřit. Ověřujeme FEM 13. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 190. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 196. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 210, kdo je pro, proti, zdrželi, mm, ověříme, raději to ověříme, ověřujeme pozměňovací návrh 210. Končím hlasování. Zam, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7 kdo, pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Pozměňovací návrh 7. Hlasujte, prosím. Pozměňovací návrh číslo 7. Končím hlasování. Přijato. Někdo se rozmyslel, <laughs> někdo změnil názor. Já jsem to viděl, protože předtím to bylo 50-50 a teď je to jasně. Tak, e, pozmě, sedmičku jsme teď pro, probrali, takže 8, návrh 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24, 25 dohromady, kdo je pro, proti, zřejmě je to zamítnuto, ale ověřme to prosím. 24-25, hlasujte prosím. Končím hlasování. 32 bylo proti, Ehm, 23 pro, proti. Ještě jednou pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 26 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Myslím. A věříme to raději. Eh, hlasujte prosím 26. Eh, Nebylo to úplně jasné. Končím hlasování. Mm, zamítnuto. Kompromis 19. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 34. Kdo je pro? Proti zdrželi se, ověříme to, prosím, hlasujte, prosím. Hlasování skončeno. Přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. G jako Gabriela pro, proti, zdrželi se, přijato. N jako Norbert pro, proti, zdrželi se, přijato. 16. Empl 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověřujeme Empl 27, hlasujte prosím. Končím hlasování. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zřejmě zamítnuto. Ověříme to raději. Ověříme Ample 28. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 30 pro, 30 proti. Sem D jako Dana, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme to, prosím. Ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Jsem E jako Eva, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jsem G jako Gabriel, pro, proti, zdrželi se. Ověřujeme G. Hlasujte, prosím. Za EPP hlasuje o jednoho navíc. Teď je to v pořádku, končím hlasování. Přijato. H jako Hana. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. I jako Irena. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. K jako Karel. Pro? Proti? zdrželi se. Musíme to ověřit, omlouvám se. Eh, FMK ověřujeme, hlasujte prosím. Končím hlasování. Zamítno to. FEM 5, kdo je pro? Prosi, proti? Zdrželi se? Přijato. 10 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítno to. 19 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď budeme hlasovat eh, elektronicky závěrečné hlasování, jmenovité hlasování, můžeme říci téměř, že zahajuje hlasování. Za EPP hlasovalo jednoho navíc. Možná to byla Angelika Nibler, omlouvám se. Um, končím hlasování. 4-8 pro. Gratulujeme paní zpravodajce. Paní zpravodajko, znáte výsledek. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. Takže další bod je podle toho původního pořadu jednání byl bod 4. Využití potenciálu výzkumu a inovací v modré ekonomice pro vytvoření pracovních příležitostí a růstu. Pan kolega Ferreira, prosím. Amendment 1. In favor. Kompromis jedna, Kdo pro? Proti zdrželi se. Přijato. Kompromis dvě, Kdo pro? Proti zdrželi se. Přijato. Kompromis tři, Kdo pro? Proti zdrželi se. Přijato. Čtyři, Kdo pro? Proti zdrželi se. Přijato. Pět, Kdo pro? Proti zdrželi se. Přijato. Kompromis 6. Kdo pro? Proti zdrželi se. Přijato. 78 jde pro, proti, zdrželi se. Ověříme to elektronicky, se číslo 78. Končím hlasování. to. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se Přijato. 93, kde pro? Proti. Ověříme, ověříme 93. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 97, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 9, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 113, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 121, kde pro, proti, zdrželi se, podle mě to bylo přijato, ale ověříme elektronické 121. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 131, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 139, kdo je pro? Proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 16, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. Kompromis 17, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. Kompromis 18, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato 152, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. A nyní je tady kompromis číslo 12 a kolega Ferreira, náš zpravodaj, by k tomu chtěl něco říct, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, my jsme se snažili vyjasnit jedno nezrozumění. A proto bych byl rád, kdyby eh, eh, bychom mohli ignorovat tedy ten ústní pozměňovací návrh. Stačí, abyste hlasovali o tom v kompromisu. Nepřihlížíte k tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu. A potom u 154 je potřeba hlasovat, protože to nebude pokryto tím, eh, tím kompromisem. Takže pokud to bude schváleno, ten kompromis 12, tak se bude hlasovat o pozměňovací návrhu 154, jestli tomu správně rozumím. Takže kompromis 12 je pro, proti, zdrželi se, přijato. 154, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ale ověříme to, protože to je důležitá věc. Takže 154 můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto velmi jasně. Ale podle mě bylo důležité to ověřit. 156, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 157, kdo je pro? Proti? Ověříme. Takže 157. Končím hlasování. Přijato. 158, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 159, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 162, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 166, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 167, kdo je pro? proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 19, kdo je pro, proti, drželi se, eh, přijato. 169, kdo je pro, proti, zdrželi se. Eh, pro mě to není úplně jasné, takže ještě jednou prosím 169 elektronicky. You don't... 169, 169, yeah? The, vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 179. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Omlouvám se, tady to bylo na dvě části, takže nejprve první část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 180, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 181, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme 181. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 182, kdo pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 183, zase na dvě části, nejprve první část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 184, kdo pro? Proti, zdrželi se zamítnuto, 187 jde pro, proti, zdrželi se přijato, ale ověříme, 187. Check is closed. Adopted. Adopted. Přijato. 185 188. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 189. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme. 188. Můžete hlasovat. The check is closed. Končím hlasování, přijato. Compromise 21 in favor. Against. 189. Eh, kompromis 22, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 183, zdrželi se přijato. 195, druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 203, kdo je pro? Proti, zdrželi se Přijato. 206, kdo pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 24, kdo pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 212, kdo pro? Proti. Ověříme. 212, můžete hlasovat. The check is closed. Končím hlasování. Přijato. 213, kdo pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 214, kdo pro? Proti. Drželi se. Ověříme. Ještě jedno. Takže 214. Končím hlasování. Jeden za EPP navíc. Teď to je v pořádku. Končím hlasování. Zamítnuto. 215 kde pro? Proti. Drželi se. E, zamítnuto. 216 kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 217 kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 218 kde pro? Proti zdrželi se přijato. 222, kdo pro, proti, ověříme 222. Končím hlasování. Jeden CPP e navíc. Končím hlasování. Přijato. 223, kde pro? Proti. Zdrželi se. Asi. Přijato, ale ověříme to elektronicky, takže hlasujte. 223. Končím hlasování. Přijato. Poznací na číslo 10, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato za pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáct, pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináct, kdo je pro, eh, tady je první část, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, je pro, to odpadá. První část byla zamítnuta, takže druhá část odpadá. Teď eh, číslo 14, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato 15, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 25, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 26, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 26, kdo je pro? proti, drželi se přijato, 27, kdo pro, proti, drželi se přijato, 28, kdo pro, proti, drželi se přijato, kompromis 27, kdo je pro, proti, drželi se přijato, 37, kdo pro, proti, ověříme, 37, Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 28, kdo pro? Proti? Drželi se. Přijato. 41, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 42, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 43, pro? Proti? Drželi se Přijato. Ověříme. Ověříme 43. Elektronicky můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 44, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto 45, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato, 46, je pro, proti, ověříme to, takže 46, hlasujte prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 47, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 48 dá pro, proti, zdrželi se, ověříme, 48. Končím hlasování. Přijato. 49 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 29 jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 52, kdo pro? Proti, zdrželi se, přijato. 53, kdo pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 1, kdo pro? Proti, zdrželi se. Ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato číslo dvě, kde pro? Proti, drželi se, přijato. Tři, kde pro? Proti, drželi se, přijato. Čtyři, kde pro? Proti, drželi se, přijato. Pět, kde pro? Proti, drželi se, přijato. Šest, kde pro? Proti, eh, přijato. Sedm, kde pro? Proti, drželi se, přijato. Osm, kde pro? Proti, drželi se, přijato. Devět, kde pro? Proti? drželi se? Přijato. Employment 2, jde pro? Proti? drželi se? Přijato. Employment 4, jde pro? Proti? drželi se? Zamítnuto. 9, jde pro? Proti? drželi se? Přijato. 11, jde pro? Proti? Ověříme. Ample 11, eh, končím hlasování. Zamítnuto. Ample 18 pro, proti. Eh, zdrželi se. Musíme to zase vyřešit, protože nezvedáte dostatečně ruce. Takže elektronicky Ample 18. Končím hlasování. Přijato. Ample 22, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 23, kde pro? Proti. Ověříme. Ample 23. Končím hlasování. Přijato. A teď 26 eh, 27 dohromady, kde pro? Proti zdrželi se. Přijato. Peš 9, eh, kde pro? Proti. Ověříme to. Peš 9. Končím hlasování. Přijato. Peš 10, kde pro? Proti zdrželi se. Přijato.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 43, kde pro? Proti. Ověříme 43. Peš 43. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď eh, budeme elektronicky hlasovat o konečné podobě. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji panu Pereirovi. 49 pro, 8 proti. A nyní tedy přecházíme k dalšímu hlasování. Interventa pro orgány veřejné zprávy, podniky občany. Uh, interoperability as a means for modernizing the public sector. Our... Tady jde tedy o interoperabilitu jako prostředek modernizace veřejného sektoru. s Carlos Zorinho. Takže kompromisní návrh jedna pro, proti, zdrželi se přijato. Třicítka pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis jedenáct pro, proti, zdrželi se přijato. 68 pro, proti, zdrželi se přijato. IMKO 25, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se. Překontrolujeme si to 71 elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 imko pro, proti, zdrželi se, přijato 28 pro, proti, zdrželi se, přijato 29 pro, proti, zdrželi se, přijato 30 pro, proti, zdrželi se, přijato 31 pro, proti, zdrželi se, přijato 32 pro, proti, zdrželi se, přijato 16 pro, proti, zdrželi se přijato 73 pro, proti, zdrželi se přijato 74 pro, proti, zdrželi se přijato 75 pro, proti, zdrželi se. Překontrolujeme si 75 elektronicky. EPP too many. Je jeden EPP hlas navíc. Končím hlasování. přijato. Kompromis 12 pro, proti zdrželi se přijato. 77 kdo je pro, proti zdrželi se přijato. 78 pro, proti zdrželi se přijato. Jimko 35 pro, proti zdrželi se přijato. 79 pro, proti zdrželi se přijato. Imko 36 pro, proti zdrželi se. To si musíme překontrolovat. IMKO 36 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se přijato. IMKO 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijato. IMKO 39 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijato.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 Zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se. Přijato, ale měli bychom to překontrolovat, takže 92 elektronicky, prosím. Zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 18 pro,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 126, kdo je pro, proti, zdrželi se. To se překontrolujeme, takže 126 elektronicky. Zamítnuto. Kompromis 22, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 133, kdo je pro? Proti, zdrželi se. To si překontrolujeme 133 elektronicky. Zamítnuto. Imko 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Imko 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Imko 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 134, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 135, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 136, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 imko, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 imko, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 137, kdo je pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme. 137 si překontrolujeme elektronicky. Zamítnuto. 138, kdo je pro? Proti, zdrželi se. To si překontrolujeme. 138 elektronicky.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 IMKO 3, kdo je pro, proti, to si překontrolujeme elektronicky. Přijato. IMKO 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. IMKO 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato.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 Imko 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme. Pozměňovací návrh 45. Končím hlasování. 46, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 47, pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme. 47. Končím. Hlasování. Přijato. Imko 13. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. Osmička, kdo je pro? Proti zdrželo se. Přijato. Devítka, kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato, ale překontrolujeme si to elektronicky. Číslo 9. Přijato. IMKO 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 48, eh, pardon, desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 49 pro, proti, zdrželi se přijato, IMKO 15 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, IMKO 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 21 pro, proti, zdrželi se přijato, 22, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Konečné hlasování elektronicky jmenovitě. Hlasujeme o celé zprávě. Končím hlasování. 55 pro, 2 proti. Takže gratuluji kolegu Zoriňovi k jeho zprávě. A nyní nás čeká poslední zpráva. The 2016 budget. Téma rozpočet na rok 2016, mandát pro třístranné jednání. Navrhovatelka paní Annelen van Bosuit. Omlouvám se, říká pan předseda, možná jsem to jméno nevyslovil správně, omlouvám se za špatnou výslovnost. Tak budeme hlasovat kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se. E, ověřujeme, ověřujeme, prosím, pozměňovací návrh číslo 9. Návrh 9. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, zamí, přijato, pardon. 33, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, Zdrželi se přijato. Přijato. 42, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro? Proti. Zdrželi se. Je to asi zřejmě ověřeno. Pokud to chcete ověřit, můžeme to ověřit. Takže ověřujeme kompromis 9. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, ověříme to. Ověřujeme pozměňovací návrh 48. ověřujeme číslo 48. Ano, Kristiáne, chceme mít skutečnou jistotu, pokud jde o tvůj návrh. Končím hlasování. Vidíte, že to bylo těsné. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Slyšeli se? Přijato. 42, pardon, 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, <clears throat> proti, přijato. A nyní přistoupíme k závěrečnému hlasování o celé zprávě. Elektronické hlasování, končím hlasování. Výsledek je velice dobrý. 48 hlasovalo pro, 2 proti, 6 se zdrželo. Gratulujeme paní Anelín van Bosut. Velice vám všem děkuji, kolegové, kolegyně. Už tedy bohužel jsme hlasování už dokončili, takže spíše je to tedy asi spíš dobrá zpráva. Výborná zpráva. Yeah. We would like to continue with the next point in our agenda. Pokračovat s dalším bodem na pořadu jednání. Dalším bodem jsou priority výboru i v rozpočtu na rok 2016, výměna názorů s Josem Manuelem Fernandézem, hlavním zpravodajem pro rozpočet na rok 2016. Je to náš kolega z, výbor, z rozpočtového výboru. Já vás, kolegové, nyní požádám, abyste laskavě eh, v tichosti opustili jednací sál, pokud odcházíte. He's there. Uh, we are we are very sorry that you are leaving us. You are leaving us, colleagues. But what can we do? How can we help it? Je mi líto, že mnozí kolegové odcházejí. Je mi to líto, že nás opouštíte, ale nevím, co s tím, nevím, jak tomu zabránit. Ale na druhé straně máme zase štěstí, že máme trochu času, ještě předtím, než přijde náš kolega z rozpočtového výboru. Ja. very good to see you. Our dear rapporteur, take a seat. <laughs>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 colleague. Dear friend Miriam, Miriam, if I may ask you. Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím vás, abyste zaujali svá místa. Obracím se na Miriam a i na další kolegy a kolegyně. Poprosím vás, abychom mohli zahájit další bod. Ještě jednou připomínám, že nás čeká bod 8, Priority výboru ITRE v rozpočtu na rok 2016 měna názoru s Jose Manuelem Fernandezem, hlavním zpravodajem pro rozpočet na rok 2016. Buďte vítán v našem výboru ITRE, pane kolego. Mm, vím, že já bych chtěla ještě připomenout, že dnes eh, dopoledne jsme hlasovali o rozpočtu na rok 2016 mandát pro třístranné jednání, takže jsme to odhlasovali. Máme zde i naši navrhovatelku, která sedí mezi námi. Chtěl bych ještě zdůraznit význam každoročního rozpočtu a že je také důležité definovat priority výboru ITRE, protože se zde v zásadě rozhoduje o tom, zda bude naše ekonomika konkurenceschopná, jak to bude s průmyslem, jak to bude s malými a středními podniky, IKT, inovace, nové technologie, telekomunikační balíček a samozřejmě energetika. To vše je důležité pro konkurenceschopnost naší ekonomiky. A také musíme mít eh, takovou tu strategii, jak se vymanit z krize, jak eh, se dostat z krize, tu exit strategii. K dispozici máme zhruba 30-40 minut na toto téma. Dožádám tedy pana kolegu Fernandéze, aby nás seznámil s hlavními eh, komentáři, které se týkají právě rozpočtu na rok 2016. <clears throat> Děkuji, budu hovořit francouzsky. Eh, Hlavní směry, jež byly přijaté na plánovém zasedání rozpočtu na rok 2014, to bylo 11. března tohoto roku, a já bych chtěl připomenout 3E, tedy zeměstnanost eh, podniky, eh, zejména ty malé a středně velké, a také podnikavost což samozřejmě bude mít dopad na programy a na jejich priority a bude to mít také dopad na eh, kapitolu 1a. Neměli bychom zapomínat také na eh, solidaritu. Různý politika je velmi důležitá pro eh, solidaritu uvnitř Evropské unie. Neměli bychom nikdy zapomínat na to, že kohezní politika je důležitá také pro vědu výzkum, pro inteligentní růst a pro zaměstnanost ale jde také o externí solidaritu, neměl jsem zapomínat na to, co se děje okolo Evropy. E, to jsou kapitoly 3 a 4. A dále e, je to bezpečnost migrace, to jsou naše hlavní e, priority. V zásadě Rada i komise říkají, že tyto závazky budou dodržovány. Ten finanční rámec víceletý musí také být dodržovány. Rada ale kolikrát zapomíná na to, že máme ten nový výsledný finanční rámec a kde se nám podařilo prosadit větší flexibilitu. Například se nám podařilo vytvořit jakýsi globální rámec pro eh, využití těch nevyužitých prostředků z minulých let a tento globální eh, rámec, který rada nechce využít pro EFSI, eh, Evropský fond pro strategické investice, se podařilo eh, využít, je to novinka, eh, je to článek 14 eh, a od roku 2017 bude vzrůstat důležitost tohoto globálního rámce, který bude moci využívat pro priority, jako je hospodářský růst a zaměstnanost. My tedy chceme tuto flexibilitu využívat co nejvíce. Také byla Eh, nám eh, umožněno, když jsme přistoupili na snížení té eh, celkového evropského rozpočtu. To byla jeden z těch našich požadavků, která se nám podařilo prosadit v rámci schválení víceletého finančního rámec v tom příslušném nařízení. A samozřejmě se to týká také těch dalších nástrojů flexibility. Ale dodržování tohoto kompromisu také znamená, že se bude platit to, co se proplácet má. Eh, jinak by eh, eh, asi bylo absurdní, aby ty závazky, které byly přijaty, se nepromítly do plate, protože myslím si, že platby jsou naprosto jasným důsledkem závazku. Máme plán snížit ty neproplácené faktury a dohodli jsme se na tom, že v roce 2016 to může představovat pouze 2 miliardy na to uplynulé, za to uplynulé období od roku 2013. E, samozřejmě, že určitý dopad bude mít také ta dohoda o zřízení EFSI, kde e, se nám podařilo snížit ten dopad na e, Connecting Europe Facility a na Horizon 2020. místo 6 miliard škrtů to bylo pouze 5 miliard škrtů. Ještě připomněl harmonogram, 23. června se přijme zpráva na výboru pro rozpočet. Poté se přijme mandát pro jednání na trialog, poté to půjde na červenci na plné zasedání, eh, v září bude lhůta pro fiskální pozměňovacích návrhů, eh, poté stanoviska na to usnesení v říjnu, na konci září hlasování na rozpočtu 13. října, hlasování o rozpočtu 28. října na plenárním zasedání a v listopadu smírčí řízení. Velmi rychle teď eh, eh, mi dovolte, abych něco řekl k návrhu rozpočtu komise. To bylo prezentováno 27. května a poté tedy rada musí také přijmout eh, své stanovisko k tomuto návrhu. A co se týče ITRE, tady bych chtěl připomenout, že závazky na kosme byly sníženy o 4,8% porovnání s rokem 2015 eh, závazku horizontu 2002. To se snížilo o 1,9%, a to se ještě změní, protože v té závěrečné dohodě jsme snížili škrty u horizontu 2020. Nicméně u těch pladeb u horizontu 2020 dochází zvýšení o 1,6%, což znamená Jedna miliarda euro. Zdále velmi eh, důležitá je otázka plateb, co eh, jde o to, jak mít dostatek prostředků na pokrytí těch závazků. A co se týče agentur, tady to bylo navýšeno. To bylo předmětem kompromisu. A potom eh, pilotní a přípravné akce. Tady máme ujedná snížený, sníženou marži, což se ještě snížilo prostřednictvím eh, FC, protože tady jsme eh, přistoupili na využití této marže. Samozřejmě ty pilotní projekty a přípravné akce mají také další omezení. To je těch 140 milionů pro všechny tyto akce. 140, 100 milionů je to pro přípravné akce, 40 milionů pro pilotní eh, projekty a globálně to nechci říkat, že je to špatné, ale samozřejmě, že je to kompromis. My chceme pokračovat v naší práci, eh, chceme v každém rozpočtovém postupu každý rok snižovat dopad nebo minimalizovat maximálně dopad na Horizon 2020 a Connecting Europe Facility. A to proto, že každý rok je potřeba přispívat na náruční fond a já bych byl rád, kdyby i váš výbor se mohl zúčastnit tohoto procesu, mohl by každý rok, jaké priority chce zejména bránit v rámci těchto dvou programů na Horizontu 2020. A to proto, že se nám podařilo získat eh, miliardu navíc pro tyto dva programy, ale to není všechno. Už jsem to říkal na začátku. Komise eh, a rada kolikrát zapomněli na to, že eh, tento proces musí proběhnout každý rok a říká se tomu rozpočtová flexibilita. Je to něco, co je zakotveno v interinstitucionální dohodě a na základě toho můžeme zvýšit nebo snížit eh, nějaký program o 10%. A to znamená, že naše práce, náš boj bude pokračovat i v této oblasti nadále. Děkuji. Uh, thank you. Thank you. Ano, děkujeme vám, pane kolego. Děkujeme za tuto prezentaci. A teď žádám o slovo naší paní navrhovatelku, paní Fan Bosut. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Fernandesi. Chtěla jsem <clears throat> říci, že jak víte, tak já jsem tedy navrhovatelkou za výbor ITRE ohledně rozpočtu na rok 2016. Myslím si, že je dobré, že vidíme, že nakonec došlo k poměrně velkému koncensu na prioritách už teď. Mm, já jsem velice ráda. Chtěla bych také, abyste vzali na vědomí naše stanovisko, které bylo schváleno 40 ku dvěma, takže opravdu bylo schváleno velkou většinou a náš výbor je velice, mm, se tedy velice bude snažit dodržet ty stanovené věci. Nesmí se škrtat v horizontu 2020 ani kvůli tomu, aby se financovalo ESI. Parlament velice silně už celé dva roky vyjednává o těchto programech a my jim přičítáme velký význam. Domníváme se, že ty programy, které už byly jaksi započítány, tak by neměly být v budoucnu seškrtány. Myslíme si, že by také přinesly, že přinesou velkou eh, přidanou hodnotu, jinak by to mm, dopadlo negativně na průmysl i na výzkum. Eh, rovněž by také Evropská unie ztratila mm, na své pověsti důvěryhodného partnera. Doufáme, že tady komise se zavázala těmto programům a také je důležité dodržovat tyto, tyto dva programy. Parlament bude i nadále usilovat ze všech sil o to, aby zde byl jak CEF, tak Horizont 2020. Chtěli bychom, abyste nás ujistili, že budete tuto pozici dále zastávat. Nevím, jaké ještě ústupky můžou tam se nějak nabízet, nebo který, o jakých ústupcích se může hovořit potom během těch trialogů. O hori, um, až se bude hovořit o horizontu 2020 a CEF. Teď se hovoří o energetické unii, o důležitosti propojovacích zařízení, o oběhovém hospodářství Ehm, také se musíme vyrovnat i s těmi nedoplatky, s těmi ne- neuhrazenými fakturami. Myslím si, že je důležité podívat se také na prioritu 1a. Zajímá mě, jaký je váš názor na priority definované naším výborem. Domníváte se, že naše priority jsou v souladu s prioritami rozpočtového výboru? A poslední otaz, otázku, kterou mám na vás. Jak může náš výbor podpořit vaše práci. Do 18. srpna můžeme ještě podporovat, můžeme ještě předkládat pozměňovací návrhy, abychom podpořili vaše pozměňovací návrhy nebo vaše priority, takže můžete nám také třeba nastínit, jak bychom vám mohli pomoci tímto způsobem, co by podle vašeho názoru bylo užitečné. Děkuji. Nyní naši stínoví zpravodajové. nebo koordinátoři, takže nejprve pan Karinč. Děkuji. na štínových zpravodaj jste není. Já možná zopakuji pár věcí, které jste již zazněly. Právě teď dopoledne jsme odhlasovali rozpočet na rok 2016 a z těch věcí, které jsou eh, kontroverzní, mezi ty kontroverzní věci toto nepatří. Horizont 2020 je pro výbor ITRE velice důležitý. V minulém legislativním období jsme odvedli mnoho práce, abychom jste eh, měli takový program. Mám jeden komentář. Pokud jsem to dobře pochopil, tak říkáte, že v rozpočtu 2016 eh, je vlastně úspěchem to, že ten rozdíl mezi těmi prostředky na platby a prostředky na ehm, těmi vyplacenými prostředky je pouze 2 miliardy. Já si myslím, že bychom se ještě se měli více snažit, abychom eh, tyto nedostatky odstranili, abychom ty překážky odstranili, pak to pomůže všem programům, zejména Horizontu 2020. Děkuji. Nyní za skupinu SAD paní Mudy. Děkuji. Eh, pane kolego, buďte vítán v našem výboru. Mm, vy jste zasedáte pravidelně ve výboru pro rozpočet a dnes jste mezi námi. Asi si vzpomínáte na ta jednání o EFSI, víte, jak probíhá, jaká debata zde probíhala. Opravdu je zde velice silný konsenzus o tom, kam by měl směřovat rozpočet na rok 2016. Vzhledem k tomu, jak to bylo s EFSI, bylo také velice pozbudivé vidět, že všechny výbory a politické frakce, jak se napříč, se snaží podpořit CEF a Horizon 2020. Takže my doufáme, že ta podpora zůstane i během dalších jednání zejména se to musí týkat horizontu 2020, kdy jsou zde, zde financování na granty plus také finanční nástroje. Tam je i ten prvek EFSI. Myslím si, že to ještě pak jasně uvidíte v naší zprávě. Financování grantů nebude omezeno pouze na ty určité oblasti, třeba na tu oblast Marie Curie, ale pak i na další oblasti horizontu 2020. Pak bude záležet, jak se rozpracují ty podrobnosti, jak, jak to bude s těmi detaily, až se dostaneme k těm podrobnějším rozpočtovým jednáním. Budeme rádi, když nám budete soustavně ukazovat podporu jak při jednáních o horizontu 2020, ale i při těch jednáních o těch konkrétních jednotlivých součástkách rozpočtu na horizont 2020. Děkuji. Nyní pan kolega Gebrandy za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že Hmm, nás no, pan Fernandez navštívil s tímto tématem. Už eh, já se chci zeptat na ten problém s těmi nedoplatky, hovořil jste o tom sám, i pan kolega Karenč na to upozornil. Já se chci zeptat konkrétně na platební plán, který komise připravila. Pokud jsem dobře informován, tak komise stanovila, eh, co by prioritu platby do politiky soudržnosti. A výzkum, inovace, celá tato oblast toho výzkumu a inovací jak zůstala trochu ne úplně opomenutá, ale zkrátka priori- komise má zkrátka jinou prioritu. E, můžete to potvrdit, můžete to uznat a souhlasíte nebo domníváte se, že absorpční kapacita členských států v oblasti politiky soudržnosti je problémem, ale že platby na výzkum a na inovace jsou přitom mnohem důležitější. Takže si myslím, že komise by je měla mít co by vyšší prioritu, než jak je to teď. Děkuji, říká pan předseda. Nyní se ještě mohou mm, požádat o slovo další kolegové, ale paní tam Brand byla zpravodajkou pro EFSI, takže to je důležitý fond v této oblasti, takže prosím. Ano, děkuji, já budu stručná. Ale neměli jsme zatím příležitost hovořit o výsledcích jednání EFSI. Jste ve výboru ITRE. Dopad na rozpočet je poměrně velký. Já při této příležitosti se k tomu stručně vyjádřím. Nejprve bych chtěla po- poděkovat kolegovi Fernandézovi, protože jsme spolu vedli tu bitvu během těch jednání. Myslím si, že jsme mm, bojovali ruku v ruce. Byl to těžký boj. I když v parlamentu byla silná většina, byli jste lidé z ITRE, z výboru pro rozpočet a také stranu, ale zdálo se, že mezi námi, mezi těmito třemi výbory a mezi radou a komisí je jakási neproniknutelná stěna. Z pohledu rady to trošku možná chápu, ale vůbec nechápu stanovisko komise. To je pro mě naprosto nesrozumitelné jak se chovali během těch jednání. Za druhé, byla jsem překvapená a velice zklamaná nedostatkem snahy Rady a Komise podpořit výzkum a výzkumnou aktivitu během horizontu 2020. A také jsem byla i před, m, překvapena a zklamaná tím, že ti lidé, kteří jednali u toho jednacího stolu, vlastně neměli dostatečné znalosti o těch věcech. My jsme se však snažili zkrátka eh, získat z toho, co šlo, tak je tam ten, ta miliarda. Eh, jak už jste říkal, nebo jak už říkal pan Fernandez, tak ta budoucí jednání budou velice důležitá. Jsou zde ještě dvě věci, které bych vám chtěla říct, pane Fernandeze, ale i ostatním kolegům. Za prvé, Stále je zde ještě problém s horizontem 2020. Eh, od začátku jsme říkali, že by horizont 2020 neměl být seškrtán a vůbec by neměl být seškrtán a tím pádem pak byl trošku problém s tím, jak ho tedy seškrtat, že o tom jsme vůbec nehovořili. Komise dobře ví, jaké máme priority a během jednání, byť byla eh, neformální, paní komisařka Georgiová mi řekla, že tam ještě je určitý manevrovací prostor ohledně těch eh, snižování, ohledně těch škrtů. No a pak, jak to bude s rozpočtem po roce 2016? Mm, my nebudeme souhlasit s dalšími škrty byť jsme udělali určitou dohodu a příští týden budeme hlasovat a já bych navrhovala, abychom, hovořili, abychom hlasovali pro, byť se smíšenými pocity, ale potom budeme muset každý rok znovu bojovat, aby se ty peníze vracely jak do horizontu 2020, tak do CEFu. A v téhle bitvě budeme muset zase bojovat pok po boku. Já si nejsem úplně odbornice na rozpočet, ale během těch rozpočtů, během těch jednání jsem se dozvěděla mnoho podrobností o těch různých marších a tak dále, takže je důležité, abychom eh, potom mm, se snažili, abychom získali ten výsledek, o který jsme usilovali. Děkuji a nyní pan kolega Federle. Děkuji, pane předsedo. Mohu pouze potrhnout to, co již říkali kolegové. Tento výbor vysílá silný signál, jaké mají být priority na další roky. Už jsme hovořili EFSI, Horizont 2020, pak také stále větší důležitost se překládá Evropské energetické unii. Máme zde nyní tuto novou iniciativu, teď se hovoří o tom, jak to financovat, jak to udržitelným způsobem vést. Zároveň vidíme, že jsou zde stále určité tlaky mm, ty peníze z té energetické unie spíše přesunout do EFSI. Náš výbor se velice vyjádřil silně eh, ke zprávě paní van Brand, takže si myslím, že nikdo nemůže být na pochybách. A i když se možná ty priority pak trošku změní, až budeme hovořit o těch menších jednotlivých částkách, tak my stále nechceme škrtat v horizontu 2020, protože tam, tam je budoucnost, tam jsou no, budoucí pracovní místa, tam jsou řešení pro budoucí hospodářství. A pokud eh, to, na to nebudeme dávat prioritu, tak se z té krize nevymaníme. My jsme stále ještě uprostřed té krize. Je důležité zaměřit se na budoucnost, na výzkum, inovace a zároveň ještě musíme hledat prostředky, jak eh, posílit tu dnešní ekonomiku. Děkuji, říká pan předseda. Ještě někdo se hlásí o slovo? Pan kolega vzadu, prosím. Mm, děkuji, děkuji pane Fernandéze, že jste mezi nás přišel. Včera jsme vedli podobnou diskusi se zástupcem nebo zástupkyní komise. Myslím si, že když hovoříme o rozpočtu, tak můžeme mluvit o celé řadě věcí. Můžeme také mluvit o tom, že naše skupina není příliš pro Junckerův plán. Můžeme hovořit že o tom třeba, že to povede k spíše k takovému spekulativnímu financování. Ale když se hovoří o rozpočtu, tak chceme nejprve říci, že jsme proti škrtům v programu COSME. Je to naprosto nepřijatelné, protože to je jediný program Evropské unie, který usnadňuje financování malých a středních podniků, které přitom tvoří velkou část eh, té výrobní kapacity Evropské unie. A tam se hovoří o těch škrtech. Musíme redefinovat ten rámec tak, abychom prokazovali více solidarity musíme si dobře stanovit cíle a malé a střední podniky musí mít dobré podmínky, protože pracují pro blaho společnosti. Jsme velice rádi, že došlo k navýšení prostředků pro výzkum a inovace. Troš, vypadá to ale tak, že prioritou budou spíše ti, kteří to tak nepotřebují, třeba velké firmy, nadnárodní firmy z oboru, jako je třeba farmaceutické odvětví. A spíše bychom ale přece měli podpořit malé výzkumy, malé korporace. Takže tím, že to financování nakonec poplyne těm velkým tržním skupinám, tak to bude na úkor sociálního aspektu financ, investic. Děkuji za všechny tyto komentáře. A nyní požádám pana Fernandeze, aby tuto diskusi schrnul a zakončil. Děkuji, a vám chci poděkovat za podporu, kterou jste vyjádřili samozřejmě, že teď nechci říkat na výborovi, které, které jsou ty pozměňovací návrhy, které byste měli Eh, tady předkládat eh, k rozpočtu. Určitě to víte velmi dobře, které pozměňovací návrhy to jsou. A už eh, to mandátu se snažíme tomu výtřit u kapitoly 1a, tam ty priority jsou hlavně zaměstnanost, ale také je to cíl malé středně velké podniky a podnikání. To všechno jsou důležité věci pro konkurenceschopnost Evropské unie. Ale samozřejmě, že také eh, bych se chtěl eh, držet všeho, co by mohlo přispět k plnění těchto cílů, protože asi se všichni zhodneme na tom, že eh, to je zásadní. K horizontu 2020 na začátku a v jednání bych měl si připomenout, že ani komise, ani rada nechtěli vůbec nic změnit u toho financování. Mít miliardu euro eh, se zdálo eh, téměř nemožné a já bych chtěl poděkovat paní Van Brent eh, za práci na této zprávě. Byl to určitý precedent, že Eh, jsme, který jsme získali tím, že eh, jsme získali možnost využít těch nevyužitých prostředků pro ten eh, globální rámec. A to je tedy věc, která se může teď promítnout do těch budoucích rozpočtů. A také jsme se rozhodli, že každý rok při záření rozpočtu budeme formovat ten záruční fond a potom jde o Eh, výběr projektu na základě kritérií, předtím jsem říkal 5-2, teď nevím přesně, eh, jaké je přesně číslo toho daného článku, ale tam eh, jde o priority ITRE, které se nám podařilo obhájit v rámci nařízení. A to nařízení je tedy určitá příležitost, ale je to také určitá výzva, protože se to bude používat také pro vědu a výzkum. A musíme si uvědomit ještě jednu věc. Nám se podařilo uhájit eh, eh, i ty eh, položky pro základní výzkum, ale nebych nebyl upřímný, kdybych neřekl, že to 2,1 miliardy euro budou k dispozici okamžitě v rámci tohoto rozpočtového postupu od roku 2016. To tak nebude. Ale já budu potřebovat vaši pomoc, abychom stanovili ty hlavní směry, které budeme muset obhajovat už v tomto rozpočtovém postupu, protože ty následující eh, budou vlastně snižovat ten svůj dopad na tyto otázky. A to nemůže být já, kdo řekne, že toto, je, eh, toto jsou ty směry, které musíme chránit již v roce 2016. Je to určitá cesta, na kterou se musíme Eh, a já na ní budu potřebovat eh, vaši podporu a vaši pomoc. Myslím, že už teď lze eh, vysledovat, že se tady objevuje koncensus, ale nevím, jestli ten koncensus bude platit i pro ty eh, rozpočtové linie, které budeme potom muset bránit. Ale myslím si, že už tady začíná taky koncensus vznikat. A my se budeme snažit to promítnout do praxe, tak abychom eh, naplnili naše cíly, což je minimalizovat eh, co nejvíce možné míře dopad na horizont 2020 a Connecting Europe Facility. A já jsem rád, že to Evropský parlament, který je tak bránil tyto dva programy, které řídí komise. A v určitém okamžiku jsem si sám myslel, že to nebude možné eh, získat jednu miliardu, ale nakonec nám to podařilo. A teď otázce plateb eh, tady žádná priorita není. Je možné mít prioritu, priority u závazku, ale platby, jak už jsem říkal, jsou naprosto přímým důsledkem eh, té logiky přijetí nějakých závazků. Eh, Kozní politika, kapitola 1b, má největší množství nebo objem spožděných plateb, což je logické, protože to jsou Eh, ty oblasti, kde je potřeba vydávat nejvíce peněz. A eh, to se v této kapitole 1b projevuje tedy nejvíce. A taková jsou prostě pravidla, eh, nařízení. A je to nařízení pro víceletý finanční rámec, který říká, že u kohezní politiky platí pravidlo N plus 3 což eh, potom vede k těm problémům u těch hral, u těch eh, neproplacených eh, položek a neměli bychom to směšovat s jinými záležitostmi. Měli bychom takové že ukazní politiky to v mnoha členských států přispívá také ve výdajích na vědu a výzkum a na inteligentní růst. Nejsou to čistě jenom investice když se podíváme na eh, ty operační programy v, řadě čínských států, tak ty peníze jdou zejména na zaměstnanost, na podporu růstu, na malé středně velké podniky, na podnikavost, na vědu a výzkum a na to bychom neměli zapomínat. A samozřejmě, že v tom budeme pokračovat v té naší bitvě za Horizont 2020 a Connecting Europe Facility. A já vím, že v tom budeme mít vaši podporu. Další programy, jako je COSME, tam došlo ke škrtům. Nicméně formálně za to to není úplně správné, protože tady došlo k loadingu, eh, tedy se to trochu předjímá a když dojde k frontloadingu, tak v tom následujícím roce je méně prostředků. A dokonce je možné, že pokud se frontloaduje všechny peníze, tak nebudou na to žádné peníze. Takže to je určité vysvětlení pro tento program, a který já chci také chránit. Patří to do mých priorit. A musíme si uvědomit, že ty priority, které jsou ve zprávě o mandátu pro trilog, jsou rovněž vaše priority a já rozhodně budu eh, zohledňovat eh, vaše stanovisko, které v tom návrhu již je a víme, že to je zprávě se bude hlasovat 23. Děkuji vám. Thank you very much, colleague Manuel, for your openness. Děkuji vám, ehm, pane Fernandezi, za to, že jste byl tak upřímný o všech těch prioritách. To je pro nás velmi důležité a víme, že to je také důležité pro konkurenceschopnost našeho průmyslu. Bychom rádi vyšli s jasnou strategií. Děkuji vám za vaši přítomnost a to, že jste přišel na naše zasedání a přeji vám hodně úspěchu na rozpočtovém výboře. for great cooperation. <laughs> thank you. Uh, dear colleagues, let us go to the Vážení kolegové, přejdeme k našemu poslednímu bodu před polední přestávkou. Má název Směrem k nové klimatické dohodě v Paříži. Naším zpravodajem je Sean Kelly. Je zde mezi námi. existuje dohoda o spolupráci mezi výbory ENVY a ITRE, ta je pro nás obrovsky důležitá. V oblasti klimatické máme některé společné kompetence, ale potom také existují kompetence, které má jenom jeden výbor jako například růst, pracovní příležitost, konkurenceschopnost eh, hospodářství a také takzvaný únik uhlíku. To je tedy zodpovědnost našeho výboru. Eh, usnesení Evropského parlamentu vychází z zprávy o eh, z vlastního z vlastní iniciativy výboru Envy, ale my k tomu dodáme své stanovisko. Máme jenom málo času, protože už zbývá jenom pár týdnů před tím, než bude hotová zpráva výboru Envy. Nyní máme 45 minut na rozpravu o tomto tématu. A já se hned obracím na zpravodaje pana Kellyho, aby předložil svůj návrh stanoviska. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také za to, že jste vysvětlil eh, pozice výboru Envy a ITRE. Já si myslím, že tato rozprava na našem výboru přichází ve správnou chvíli, také proto, že minulý týden proběhlo jednání o klimatických změnách a já tedy věřím, že tyhle ty otázky je velmi důležité právě teď řešit. Tady zdůrazňujeme význam mít závaznou globální dohodu, která bude bojovat proti klimatickým změnám. Je zásadně důležité, aby takováto dohoda byla existovala, tak abychom dosáhli toho cíle 2 až 3 stupňů Celsia. Měli bychom to vnímat pozitivně. To znamená říci, jaké výhody to přinese, například v oblasti eh, vytváření nových pracovních příležitostí, ale také hospodářského růstu. Klimatické změny eh, možná budou doprovázet náš hospodářský růst, také bychom měli zvážit dopad toho, když teď nic neuděláme, když některak nezareagujeme. Naši partneři po na celém světě si to uvědomují, že důsledky to mít bude, takže my bychom opravdu měli vyvíjet tlak na ostatní eh, státy v jiných částech světa, aby se přidali k evropskému vedení. Musíme tedy mít ambice, ale musíme také nějakým způsobem přesvědčit ostatní, aby se k těmto ambicím připojili. Evropa ráda bude ve vedení v téhle oblasti, ale nesmíme být jediní, kdo budou eh, podnikat nějaké kroky. Tím se dostávám k celé otázce úniku uhlíku. V tuto chvíli bychom opravdu měli zajistit, že budeme mít nějaké nějaký plán B v případě, když e, ostatní státy se nepřidají k našim požadavkům pro snižování ehm, emisí. Udržitelné procesy v Evropě by neměly být nahrazeny neekologickými procesy jinde. v jiných částech světa a to je právě rizikem zejména v oblasti zemědělství. Potřebujeme společnou globální politiku vůči, globální, vůči klimatickým změnám. To se musí také pojit s vystupňováním efektivity. Vidíte, že je obrovsky důležité mít závaznou dohodu únik uhlíku by ani nebyl problémem, pokud by se nám tohleto podařilo dosáhnout. Ehm, evropský systém obchodování s emisemi je velmi efektivním systémem pro snižování emisí. Ten systém bude obnoven na konci tohoto roku a v tomto stávajícím období musíme zajistit, že efektivně dosahuje svého účelu. Já si myslím, že dlouhodobě bychom měli se snažit o to, abychom vytvořili globální trh s eh, emisními povolenkami. Nedávno o tom hovořila také německá kancléřka Angela Merklová. Tohle to by byl obrovsky efektivní nástroj pro snižování emisí na celém světě, ale zároveň by to vedlo ke zvýšení konkurenceschopnosti, zvýšilo by to eh, velikost trhu a rozdělení zdrojů v energetickém sektoru a v průmyslu. Samozřejmě je zřejmé, že potřebujeme mít řádně fungující systém v Evropě předtím, než jej můžeme nějak exportovat na globální měři do globálního měřítka. V nedávných letech se hodně hovořilo o tom, abychom e, postupně zrušili různé dotace, které jsou neekologické, které vedou k problémům, e, co se týče konkurenceschopnosti firm, které se snaží postupovat e, ekologicky. Také musíme se hodně zaměřit na zelené inovace, a ten, eh, tohleto eh, zrušení eh, těchto neekologických dotací potřebujeme zejména, pokud se opravdu chceme vydat tou cestou nových čistých technologií. Důležité je taky dobře využívat obnovitelné zdroje energií a právě to s tím souvisí. Inovace a technologie potřebujeme mít jasný společný globální přístup k tomu, jak dosáhnout globálních cílů. To znamená, potřebujeme mít jakýsi globální závazek k eh, prosazení zelené ekonomiky. Evropa už eh, je ve vedení v celé řadě eh, těchto oblastí zelené ekonomiky a předseda komise Juncker má takovou vizi, že by chtěl, aby Evropa byla eh, ve vedení v oblasti zelených technologií. Je to jakousi prioritou této komise, takže zároveň také nesmíme zapomínat na ochranu evropských podniků při transferech eh, do technologií, zejména tedy do eh, no, rychle se rozvíjejících nových trhů. také by bylo dobré eh, zmínit v té dohodě se sektor bioenergetiky, eh, který napomáhá eh, snižovat emise či, či napomáhá zmírňovat dopady emisí. To samozřejmě se pojí s, udržitelným, s udržitelnou zprávou lesů a luk protože e, právě lesy a louky hrají velkou roli v e, ukládání uhlíku. Takže e, ta zpráva Envy zmiňuje využití půdy v tomto smyslu. Důležité je také nepodívat se na další strany, které jsou stranami této dohody. Připomínám, že USA a Čína se v poslední době zavázali k tomu, že budou hrát důležitější roli v eh, boji proti klimatickým změnám, takže za to je potřeba je pochválit. A Evropa musí být silná v tomto smyslu. My jsme se zavázali ke snížení emisí o 40 do roku 2030 chceme také dosáhnout aspoň 80% snížení domácích emisí do roku 2015. Očekáváme, že v následujících měsících eh, se budou množit požadavky o to, aby EU eh, e eh, došla k nějakému přeskumu těchto čísel. Poslední věta, pane předsedo. Myslím si, že jsme na dobré cestě a myslím si, že opravdu můžeme v Paříži dosáhnout dohody. Nyní paní Curtin Darling za SAD. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě ráda poděkovala zpravodaji Seanovi. Jeho návrhy jsou dobrým výchozím bodem, je to velmi konstruktivní nám se obzvláště eh, líbí ten návrh, že Evropa potřebuje i nadále vést, eh, být ve vedení eh, těch snah o boji proti klimatickým změnám. A potom máme taky ten závazek, který v tom textu ale nebyl zmíněn o dosažení toho oteplení pouze o 2 stupně Celsia. Tady eh, také se hovoří o tom, že je potřeba vytvořit ten globální eh, trh s emisními povolenkami. Zdůrazňuje se tady také eh, sektory energetiky a průmyslu a role bioenergetického sektoru. Tohle to jsou dobré základy, na kterých můžeme pracovat, ale je tady ještě pár věcí, které nám tady chybí a které spochybňujeme. Jednak nám tady chybí, zda opravdu došlo k nějaké změně zda eh, ten návrh stanoviska se tomu všemu staví pozitivně. My chceme jakési chceme spravedlivé eh, změny, to znamená, že eh, všechny tyhle ty nové návrhy povedou také k vytváření pracovních příležitostí na globální úrovni máme také různé dohody, které se napojují na to, co bychom chtěli vidět v Evropě v jednotlivých sektorech. Existuje určitá roadmap, čeho chceme dosáhnout. To zrušení těch neekologických dotací, to je samozřejmě dobré, jsou to dotace, které brání přechodu k zelené ekonomice, ale my si klademe otázku, co přesně se tím myslí. Tam stojí konkrétně, že tohle to jsou eh, dotace, které jsou hospodářsky negativní. Takže mě by. Eh, a ještě bych tam eh, ráda byla, kdyby konkrétní zmínka o agri podnicích tam byla vyňata. Potom také ten transfer technologií, já si myslím, že bychom se měli podívat na to, kde je stávající pozice parlamentu ohledně této, této oblasti, co se týče také další spolupráce s jinými částmi světa, o sdílení našich vědeckých výsledků. Velká oblast, která tady chybí, je oblast energetické účinnosti. Když se podíváte na poslední zprávy IPCC, zejména z minulého roku, tam se zdůrazně potřeba energetické účinnosti kterou potřebujeme mít na mezinárodní úrovni. To bychom tedy určitě měli v té zprávě posílit. Taky bychom rádi si trošku rozšířili tu bioenergetiku, když eh, máme eh, příliš mnoho biomasy, to může mít dokonce negativní dopady, takže eh, tam bychom to trošku přeformulovali. Probíhá mezinárodní dialog ohledně CCS, ke kterému se také přidáme jako kontinent. Potom také potřeba zajistit, aby všechny země přijaly ty závazky, které jsou potřebné musíme se také snažit o to, aby i nové ekonomiky, rychle se rozvíjící ekonomiky přikročily k těmto eh, krokům, které je povedou na cestu zeleného hospodářství. Eh, také navrhujeme 0,2 HDP na každý stát. Eh, tady každý stát by měl věnovat takovýto podíl HDP na boj proti klimatickým změnám. Eh, tady tedy jde o to, že budeme nejenom ve vedení, ale že samozřejmě také uvolníme zdroje z našich ekonomik. Nyní za ALDE. Děkuji mnohokrát, děkuji pane Kelly za návrh zprávy. Většina poznámek, které jsem přednesl na první zasedání stínových zpravodajů, jste zapracoval do textu, takže za to vám děkuji. Ale přesto mám ještě pár věcí. Jednak k tomu úniku uhlíku je eh, obrovsky důležité, aby se výbor i téhle věci věnoval. Ale musíme se, naj... musíme se snažit nalézt změní, tak abychom se s tím vypořádali chytře. Eh, předpokládáme, že v červenci eh, budeme mít eh, jakési benchmarky pro EU ETS. Pokud máme průmyslová odvětví, která na tom nejsou dobře, co s tím, jak zabránit tomu carbon leakage? Já si myslím, že bychom měli se zaměřit na tenhle ten systém eh, těch benchmarků, tak abychom, aby eh, lépe fungoval. Teď také díky krizi eh, přidělování dotací se snižovalo. Předpokládáme, že to teďka zase se zlepší, když ekonomika posílí, ale je možné, že bude Mm, také potom rozdíl mezi tím, jaké zdroje mají přiděleny, jaké zdroje mm, mohou využít. Tady samozřejmě v tom benchmarkingu je ta, také o to podívat se, eh, která odvětví fungují nejlépe. Co se týče eh, rušení těch dotací, to, obrovsky, to opravdu podporuje, to je důležité. Eh, problém je, že pokud řekneme, že to je hospodářsky negativní, tak prostě co to přesně znamená. Já, já jsem eh, tržní liberál, já bych řekl, že všechny dotace jsou negativní. Eh, na druhou stranu, pokud to chceme používat jako nástroj, eh, měli bychom spíš hovořit o tom, že to je environmentálně, že to má negativní dopady z hlediska environmentálního spíše než ekonomického. A nezapomínejme, že tady používáme miliardy eur, kde dotujeme ropu, uhlí eh, a zemní plyn v Evropě, které bychom mohli využít jinak. Tohle to bylo pár mých takových úvodních poznámek. Pokusím se být v budoucnu konstruktivní. Protože si myslím, že většina politických skupin v zásadě se shodne a můžeme eh, postoupit <clears throat> ku předu, pokud se, pokus, pokud se budeme snažit nalézt kompromis. Uh, thank you very much and... Děkuji vám a teď za zelené pan Žadu. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu zpravodajovi. Mí kolegové socialisté a liberálové již řekli řadu věcí, které jsem chtěl říct i já. Evidentně musíme bojovat proti eh, úniku průmyslu z Evropy. My jsme vždycky byli proto, aby Evropa bránila eh, náš průmysl, aby to eh, se týkalo zejména v případě klimatického dumpingu. Zkušenost eh, předchozích let, když se podíváme do minulosti, eh, ukazuje, že eh, ten průmysl, který je potenciálně nejvíce ohrožený externí konkurencí, je také ten průmysl, který může mít největší prospěch z ETS. E A kolikrát ministře financí eh, eh, jim eh, předělovali obrovské množství povolenek zdarma, což představuje obrovské bohatství a měli bychom si dát pozor na to, komu jsou dávány tyto povolenky zdarma, protože to představuje velkou výhodu. A dále, my si samozřejmě vědomi, že potřeba dospět k nějaké globální dohodě o klimatických změnách, ale to evropské eh, vedení v tom, jak ukázat, že je možné přejít na nový typ eh, ekonomiky, by mohlo eh, vést tomu, že si to vědomí ostatní. A teď, když si přečtete seriózně zprávy Evropské agentury nebo Mezinárodní agentury pro energie nebo Eh, zprávy agentury IRENA, agentury pro obnovitelné energie, tak se uvidíte, do jaké míry to může přesvat konkurenční výhodu mít eh, vyspělý průmysl a mít eh, náskok u energetické účinnosti velmi často už teď docházíme do situace, kdy obnovitelné zdroje se nachází, jsou paritní z hlediska nákladu s fosilními energiemi. A když se podíváme na poslední zprávu Mezinárodního měnového fondu, tak tam eh, zjistíme, že na globální úrovni eh, fosilní energie eh, získávají 10 milionů euro dotací každou minutu. Je to, jsou to obrovské částky, které na celém světě jdou na podporu fosilních energií a my tedy můžeme tím, že to odboráme, získat obrovskou výhodu pro naši společnost, když se tedy vydáme na tu cestu přechodu k novému typu využívání energií. Jsme svědomit, že eh, eh, nebude podepsána dohoda v Paříži, pokud Evropa se neujme vedení, nebudou to rozhodně američané nebo číňané, kteří eh, by se toho vedení chopili. Je to na Evropě, ale Evropa nemůže být ambiciozně jen ohledně struktury té eh, smlouvy, ale jde také o tom, aby určila směr, jakým by měla se vydávat tato transformace v dopravě, v zemědělství, v průmyslu. Eh, a týká se to také evropských regionů. Podívejte se eh, zprávu konference starostů, kteří jsou dynamičtí, kteří jsou pro tyto změny a kteří si uvědomují, jaké obrovské hospodářské dopady by to mohlo mít na jejich regiony. A my v Evropském parlamentu bychom měli také odrážet tuto dynamiku, která dochází na místní úrovni a neměli bychom podléhat některým zájmům, které spíše brzdí tuto energetickou transformaci, protože to ohrožuje jejich ekonomické zájmy. A my bychom si měli uvědomit, že jde o to, eh, jak zajistit budoucnost naší společnosti a ne jak bránit několik velkých společností, které se cítí ohroženy tím odklonem od fosilních energií a které se bojí obnovitelných energií. Měli bychom se zaměřit na eh, formování nebo budování ekonomiky 21. století. A já si myslím, že bychom neměli dostat říkat jenom, že když američané nebo číňané eh, nebo rusové nebo australané se k nám nepřipojí nebo kanaděné a tak dále, tak my eh, také nic dělat nebudeme, protože tak ničeho nedosáhneme. Děkuji vám. A teď má slovo pan Ferreira Zague. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych chtěl také říct několik věcí eh, k tomuto návrhu. Mnoho z toho už toho bylo řečeno, kolik je přede mnou. Já si myslím, že ty podmínky pro dosažení dohody teď prostě nejsou, nejsou um, splněny. A také není možné o tom eh, seriózně diskutovat, protože eh, až do eh, velmi nedávné doby jsme měli jenom šest jazykových verzí toho návrhu, takže jsme rozhodně nebyli v situaci, kdy by bylo možné o tom návrhu diskutovat. Je to také poprvé, kdy k tomu dochází. A tak jako tak, jako zpravodaj k modré ekonomice, eh, což je téma, o kterém jsme teď hlasovali, tak tam to bylo stejné. Ani tam jsme neměli jazykové verze a já si myslím, že my, eh, tedy politické skupiny, bychom všichni se měli eh, seriózně zamyslet nad tím, co s takovou situací dělat. Není to rozhodně výjimka. Je to spíše Eh, situace, která se stává čím dál tím častěji pravidlem. A nedodržuje, eh, měli bychom požadovat dodržování eh, těchto zásad mnohojazyčnosti, protože jinak jsou spochybněny ty základní zásady fungování Evropského parlamentu jako instituce. A já za sebe nechci přispívat porušování těchto zásad a nebudu tedy e, nic říkat, ale dovolím e, si položit tuto oficiální otázku e, a také oficiální stížnost a byl bych rád, kdyby to vedlo k vážnému zamyšlení nad e, touto situací. A jsou to také škrty v rozpočtu parlamentu. E, škrty, které se provádějí v oddělení eh, pro překlady. Jsou to škrty, které začínají ohrožovat kvalitu naší práce a navíc eh, se tím podkopávají základní principy mnohojazyčnosti. Takže já teď tady nechávám tuto výzvu a ještě jednou chci vyjádřit své politování a na tou situací a stěžo, podat stížnost. Já se uvědomuji, že Eh, to stojí peníze, někdy opravdu je potřeba nějakým způsobem naléhavě reagovat na situace, ale neměl by se to stávat pravidlem. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Máte naprostou pravdu, eh, když říkáte, že mnohojazyčnost je velmi důležitým principem eh, naší práce. Eh, Evropská unie má 28 členských států a 24 oficiálních eh, jazyků. A máme také náš jednací řád. Vy jste to zmínil již v minulosti, takže já bych vám ještě jednou chtěl připomenout, že pro hlasování musí být k dispozici všechny jazykové verze, ale není to potřeba podle jednacího řádu v případě výměny názoru. Na to se vám omlouvám. Takže to není dostatečný důvod, abyste přecházel o e, váš čas tím, že nám to budete připomínat. Jediná věc, jak to můžeme změnit, je změnit náš jednací řád. Ale proto e, tady je trochu jiný postup, má to na starosti výbor AFKO a my samozřejmě tam ten váš návrh můžeme také předat, ale pro tento okamžik je jednací řád naprosto jasný. Pro hlasování jsou nezbytné všechny jazykové verze, ale neplatí to pro ostatní případy. A je mi to velmi líto. Samozřejmě, že by bylo mnohem lepší mít všechny jazykové verze pro všechny z nás. Já jsem si jistý, že v tom máte naprostou pravdu. Ale chtěl bych také říci, že i váš hlas a hlas vaší politické skupiny je velmi důležitý. Takže vás k tomu mohu podpořit, ale máme také určitá pravidla, která říkají, že není úplně možné vždycky eh, zajistit všechny jazykové verze pro výměnu názoru. A my se to budeme samozřejmě snažit zlepšovat a eh, zajistit se eh, co nejlepší přípravu pro tyto diskuse. Protože na konci potom budou k dispozici všechny jazykové verze. Protože není možné potom přistoupit hlasování bez těch verzí. A my se snažíme to napravit. Děkuji vám za vaše vystoupení. A teď paní Dali, další řečnice. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mě uvedl jako další řečníka. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodajovi. Já jsem si přizetla jeho stanoviska. Myslím si, že to je velmi dobrý základ. Na jeho základě můžeme dále pracovat, protože si myslím, že tady vyjmenovává nejvíce nebo většinu těch relevantních bodů eh, spojuje klimatické změny s kompetitivností našeho průmyslu a já si myslím, že na tom bychom měli dále stavět. V Paříži se sejdou všechny největší eh, globální ekonomiky, které eh, by měly přijít o svými přísliby redukce emisí a eh, měly by společně také zajistit tomu, že nebude přesouvání těch odvětví náročných na uhlík do jiných zemí. A měli bychom všichni se postarat o to, aby všechny ty státy, které přistoupí k globální dohodě, přejaly závazné cíle je samozřejmě potřeba některým nabídnout podporu, ale všechny státy by měly být zodpovědné za neplnění těchto eh, závazků. A také spoplatnění uhlíku by mělo být eh, také předmětem této dohody a také tržní mechanismy, obchodování s povolenkami, to jsou další prvky, ale pořád ještě eh, není jisté, jestli je to kompatibilní s nastavením evropského systému obchodování s emisními povolenkami. Hlavně bychom měli zajistit efektivnost alokace kapitálu tak, aby eh, byly vytvořeny rovné podmínky pro všechny subjekty, ale také, aby se zlepšilo dosahování do těch stanovených cílů. Další věci, které bych rád viděl v té zprávě, je ta souvislost mezi klimatickými změnami a mořským prostředím a také tou modrou ekonomikou, což je zpráva, které jsme teď nedávno hlasovali. A také eh, je to oblast dopravy, protože doprava je druhým největším zdrojem eh, uhlíkových emisí po energetice. A bude potřeba přesunout to národní vážování o těchto faktorech na mezinárodní úroveň eh, a musíme přesáhnout národní hranice, pokud skutečně chceme zabránit dalekosáhlým klimatickým změnám a udržet konkurenceschopnost našeho průmyslu. Takže ty moje pozměňovací návrhy by byly v tomto směru. Děkuji vám, pan Tamburano, za FDD. Také bude chtít něco říci? Děkuji za slovo. Jsme rádi, že se zde hovoří o těch nebezpečích pokřivení trhu. Hmm, slyšíme zde komentáře Mezinárodního měnového fondu. Hovoří se o tom, že fosilní paliva vlastně přispívají k 6,5 Musíme slyšet, musíme poslouchat eh, i eh, vědecká, politická, ekonomické komentáře. Mm, některé argumenty jsou spíše mm, takové, ty, které chtějí chránit životní prostředí, ale musíme se dívat na vědecké argumenty. Podívejme se třeba na odstavec 5. Opravdu je důležité, abychom eh, věděli, že zde panuje vědecký konsensus za těmi údaji. Hovoříme zde o změnách eh, biologické rozmanitosti. Je důležité, abychom měli tato, tyto údaje. Pak je zde odstavec 7, komentář o tom, že je také důležité přemýšlet o hospodářských dopadech na odvětví v Evropě, ale to je trošku problematické, protože pokud by se nám nepodařilo tu dohodu uzavřít, tak by tam vlastně nedošlo k žádné změně. Musím zdůraznit dopad na místní ekonomiky a místní komunity, které musíme zapojit do toho, aby zde opravdu došlo k dohodě, která bude udržitelná. Ještě se chci, eh, chci si říct, že nedávno parlament přijal usnesení, které bylo poměrně komplexní. Tam se hovořilo o tom, že 2% HDP v každém členském státu se mají věnovat na mm, ten nový ekonomický model, protože dříve jsme se spíš snažili investovat do zbraní a do válek a dnes bychom měli usilovat o energetický přechod a o snahu o nízkouhlíkovou ekonomiku. Děkuji. A nyní paní Kathleen van Brandt. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, já to řeknu velmi stručně. Většinou už to řekli mý kolegové. Myslím, že musíme zajistit, že se nám podaří přesvědčit veřejnost o prospešnosti těchto návrhů. A je také velmi dobře, že papež se rozhodl eh, vyjádřit se k těmto otázkám. Já nejsem katolička, ale vítám to, že papež se eh, rozhodl vydat encykliku k těmto otázkám, ke klimatickým změnám a hodlá upozornit také na tu souvislost s chudobou ve světě a s tím, jak se naše společnost chová k planetě. Já věřím v technologická eh, řešení. Myslím si, že by se nám mělo podařit toto vyřešit, ale musíme také přesvědčit veřejnost a o to se teď snaží papež. A to je podle mě velmi vítaná věc. To je podle mě velmi inteligentní eh, přístup. Když se podíváte na skepsi, která převládá v Americe, nebo i na skepsi, která je v Evropě vůči těmto otázkám, a tomu, že tady řada lidí, kteří pořád popírají existenci klimatických změn, tak si myslím, že se to bude vyžadovat vyžadovat eh, evropské vedení a papež by v tom mohl také, eh, k tomu také mohl přispět. musíme si také uvědomit, že ještě pořád se neblížíme dosažení těch cílů, eh, na kterých už jsme se předem dohodli. Eh, pokud eh, tady nebude, nebudou přijata jiná opatření. Teď už se blížíme k nárůstu teploty v průměru o 3,5% a víme, jaký to bude mít dopad na Evropu a na jiné části světa. Myslím, že je podle mě evidentní, že musíme něco udělat a musíme dosáhnout splnění těchto cílů a já Eh, věřím, že se nám podaří eh, eh, to udělat na základě této zprávy, jak jsem také říkal na plenárním zasedání, tak tady bylo dosaženo určitého pokroku a já si myslím, že bychom tady na výboru složili na to, aby to zpráva byla co nejefektivnější. Pope Francis. No, veřejné mění je velice důležité, takže právě papež František nedávno řekl, že životní prostředí a klimatická změna je důležitá Eh, důležitou věcí, kterou musíme brát v úvahu, když eh, chceme zachovat lidstvo. Kolega Courage. Děkuji. Já jsem si teď vyslechl všechny kolegy. Chtěl bych poděkovat panu kolegu Kelimu za vyvážený eh, text stanoviska. Mm, kdyby v Evropě, kdybychom měli pouze těch, kdybychom mohli kontrolovat jenom těch 11% v Evropě, eh, tak je to vlastně špatné, ale my vlastně ani ve světě nedokážeme kontrolovat ani těch 11% emisí. Takže klíčové je, abychom přesvědčili své partnery, to znamená zejména USA, Čínu a Indii, aby také vzali za své myšlenky, které teď už v Evropě jsou něčím běžným. Nedávno jsem večeřel s jedním zástupcem energetické výboru. Hovořili jsme poměrně dlouho a jeden kolega z takové spíše levicové strany najednou přerušil tu konverzaci a řekl, počkejte, já tady jedné věci nerozumím. A čemu nerozumíš? Jak mi e, dokážete vysvětlit, že vyšší ceny energetiky jsou dobrá věc? To e, nechápu. Jak, a já jsem říkal, no musíme snižovat emise e, uhlíku. Ale on říkal, no ale v Americe, kdyby to někdo takto udělal, by, že by zvýšil ceny elektřiny, tak to by byl konec toho politika. Takže problémem je to, že v těch našich diskusích vůbec nehovoříme o té konkurenceschopnosti na úrovni cen. A myslím si, že to je špatné, protože my chceme sice zachránit planetu, ale zároveň také můžeme zabít náš průmysl. Takže je důležité, abychom nejprve přesvědčili partnerské země, že i oni musí usilovat o tyto stejné cíle. Cíle, které jsou zde, které také parlament eh, z celého srdce schválil, až tedy na pár lidí, kteří v Evropě nevěří vědě, tak dohodli jsme se, že potřebujeme globální celosvětovou dohodu. A teď se musíme položit otázku, jak budeme postupovat, pokud nedojde k té globální dohodě. Takže můžeme opravdu pokračovat jaksi sami a co to pro nás bude znamenat. Já pocházím z Lotyšska, je to země, která je pokryta zelení, máme, používáme eh, obnovitelné zdroje energetiky. Myslím si, že opravdu jsme velice dobrým příkladem, ale jedním z těch eh, důvodů je to, že, že v naší zemi zkrátka nebylo příliš mnoho průmyslu. To bylo také takové dědictví eh, dlouhodobé okupace Sovětského svazu. Takže já jste před nabízím tyto otázky. Možná tvořím pouze takovou menšinu, možná jsem sám, ale určitě ne mimo tuto místnost, tam sám nejsem. Nechci pochybňovat tyto myšlenky. Souhlasím s tím, že se máme brát za ty cíle. Souhlasím s tím, že máme snižovat eh, emise uhlíku a že to musí mít určité dopady náš průmysl. Ale já zde dávám eh, na stůl otázku, nebo chci říci, že ve světě nejsou pouze politikové, ale i průmysl a také jiné země, které jsou velice dravé, velice soutěživé. Jak se s tím máme poprat? Takže to jsou věci, o kterých musíme přemýšlet. Já, se, já eh, chápu vědu, ne, nehádám se s vědci a podporuji ty cíle, ale otázkou je, jak máme přesvědčit ostatní země, aby se chovaly stejně. A pokud se nám podaří přesvědčit ostatní země, tak bude problém vyřešen. Ano, pan Žador chce položit, eh, chce využít modrou kartu, kterou tady tento postup zde ne, nepoužíváme, ale můžeme si to představit. No tak není to úplně postup podle modré karty, budu hovořit francouzsky. Chci říct kolegovi Kanečovi, že dnes eh, si musím uvědomit, že ta energetická transformace, to se nebude rozhodovat v Paříži. Přečtěte si řadu těch zpráv nebo ekonomických analýz o nákladech eh, různých typů energií, geotermie, eh, větrná energie, biomasa. Když se předtím všechno to je zpráva, tak ty náklady na produkce už jsou dnes naprosto srovnatelné s fosilními energiemi. A e, mnohem nižší než jedená energie. Takže to není nějaká e, ekologická e, iluze, že e, to nejde nic než zavést. Tady se také přečtete do zprávy, tak za milion euro investic do různých energií tím získáte 1,5 pracovního místa u fosilních, 2,5 u jaderných u jaderné energie. A když si vezmete větrné elektrárny v Německu, tak to je 7 pracovních míst. A taková je dnes e, situace. Já chápu, že se nám to nedaří vysvětlit e, evropským občanům, ale taková je dnes ta racionalita. Pan Federlej? Druhá modrá karta. First of all, I, I forgot one, one uh, thing. Já jsem zapomněl ještě říct jednu věc panu Kelimu. Když hovořil o autorském právu, tak musíme zajistit, že se ještě nezhorší ta válka, která už se probíhá ohledně copyrightu. Takže je dobré chránit více copyright evropského průmyslu, ale zároveň mm, bychom neměli vytvářet další politické šarvátky, které by nám pak bránily na té cestě té pařížské dohodě. Pak ještě si říci, že ve Švédsku máme opravdu vysokou daň ze CO2. Je to vlastně něco navíc k tomu systému ETS, ale přitom máme stále ještě mnohem konkurenceschopnější ekonomiku než třeba jiné země, které mají lepší podmínky. A když dostávám uh, účty za elektřinu, tak ty jsou nízké a už je to tak několik let. Ale tam je důležité, aby to byl fungující trh, protože právě funkční fungující trh vám pak dá lepší eh, ceny. A tomu tak třeba není v Estonsku nebo v jiné zemi. Takže funkční, fungující trh je nezbytnou součástí. Pokud se tam nepohneme vpřed, tak eh, pak vlastně můžeme oslabit eh, svou pozici v tom, aby Evropa dosáhla té celosvětové dohody. Musíme zde mít silnou pozici No a pokud ji nedosáhneme, tak pak budeme muset eh, přemýšlet, co dál. Ale nemůžeme přece začít přemýšlet tím, eh, že už té dohody určitě nebude dosaženo, protože tím bychom oslabili sami sebe, ukazovali, ukázali bychom tak dále. Pan předseda přerušuje. Kristiane, chceš se k tomu ještě vyjádřit? Nebo už je všechno jasné? Děkuji. Já naprosto souhlasím, že trhy a ceny jsou velice, důležité, velice důležitou hybnou silou v celém tomto procesu. Děkuji vám všem. Takže při eh, budou tam zástupci generálního ředitelství eh, pro klima, který nás bude zastupovat při těch jednáních v Paříži. Máte slovo, prosím. Děkuji, jsem rád, že jste také přizali zástupce komise, abychom k tomu mohli říct si pár slov. Domnívám se, že během rozpravy, která teď proběhla, vidíme, že můžeme podpořit vaše stanovisko plně. Souhlasíme s tím, že je důležité chránit konkurenceschopnost Evropy, průmysl Evropy. Usilujeme o to, abychom našli řešení toho, jak předejí takzvanému úniku uhlíku a také hledáme způsob, jak přizvat ostatní země eh, ke stejnému úsilí. Je důležité, aby zejména ty velké země se staly rovněž signatáři pařížské umluvy, což eh, možná bude trvat dlouho. Možná to bude trvat ještě déle než ještě po té pařížské dohodě, protože pak ještě bude docházet k ratifikaci v jednotlivých zemích. je důležité, aby všech 196 vyjednávačů se pak vrátilo do svých členských, eh, nebo se pak vrátilo do svých zemí a aby se mohla začít ratifikační proces. Takže i po Paříži ještě bude možnost dále vysvětlovat, jaké to bude mít dopady i pro průmysl. Také souhlasíme do velké míry s tím, že by ta dohoda měla vést k povzbuzení ekologických, ekologických inovací. I pan předseda komise Juncker řekl, že v následujících desetiletích budou zapotřebí tyto inovace, aby také byly zde nová pracovní místa, eh, aby zde byly dostatečné dovednosti lidí, eh, dostatečná kvalifikace, abychom zůstali v čele průmyslových zemí. Rovněž bereme na vědomí, že budeme muset podporovat podporovat i rozvojové země, ale pouze ty, které to opravdu budou potřebovat, protože ne všechny tyto země to potřebují. Můžeme, mm, můžeme třeba pomoci s technickou asistencí, protože už máme zkušenosti s, s zaváděním těchto různých opatření, e, zejména také bude důležitá spolupráce s Čínou, e, protože právě spolupráce Číny je důležitá pro další globální spolupráci. Takže s tou Čínou to bude nejenom spolupráce v rámci dohody z Paříže, ale i bilaterálně, konkrétně tedy s USA a s, s Čínou se nám poměrně daří v minulých letech spolupracovat. Bylo dost těžké tyto dvě země přizvat ke spolupráci, ale teď eh, to vypadá tak, že obě země se také zavázali k tomu, abychom dosáhli dobrého výsledku při těch pařížských jednáních s koncem tohoto roku. To je z mé strany asi vše. To je vše, co jsem chtěl říci do této diskuse. Děkuji. Ano, děkujeme, že jste přišel na dnešní schůzi. Je dobré, že jste si vyslechl tuto diskuse a také děkuji za vaše komentáře. A teď ještě pan zpravodaj Sean Kelly. Chcete na závěr minutu nebo potřebujete více? Ne, ne, děkuji. Já myslím, že ani nebudu hovořit tak dlouho. Chtěl bych poděkovat kolegům i komisi za veškeré komentáře. Domnívám se, že opravdu zde máme základ na dobrou zprávu, na níž se snad můžeme shodnout. Pak jsou zde věci, jako je třeba benchmarking, ty dotace, ekonomické dotace, ekonomická účinnost, pardon, energetická účinnost, ceny. Hmm, také otázka inovace. Ve svém volebním okrsku jsem před dvě, dvěma týdny hovořil se zástupci průmyslu, který má větrné elektrárny na moři, takže to je taky takový příklad. Myslím si, že také bychom neměli ponechat stranou eh, agri podniky, agropodniky, protože my od nich chceme potraviny a na druhou stranu jim svazujeme ruce a tím pádem se ta zemědělská produkce přesouvá někam jinam do jiných zemí, vede to k deforestaci a tak dále. A ještě k tomu, co říkal kolega Kristian. Ta základní dohoda je, je důležitá, Eh, ale mm, je to tedy otázka taktiky, zda mít nějaký ještě záložní plán, eh, zda jim tedy říct si těm partnerům, pokud se nedos, nedohodneme, pokud se dohodneme, tak dobře, pokud se nedohodneme, tak zde bude nějaký další plán. Mm, některé země třeba nebudou se rozhodovat úplně demokraticky, mohou se, některé země jsou autokratické, je důležité, abychom zkrátka v tom Paříži, aby v té Paříži jsme všechny sjednotili. Pokud se nám podaří dosáhnout globální dohody, tak zachráníme svět. No a když se nám to nepodaří, tak svět nezachráníme. Třeba Čína má 25% eh, emisí, takže pokud třeba Čína by byla proti, tak už zkrátka to všechno vlastně padá. No ale děkuji všem kolegům za komentáře. Vezmu je v úvahu při přípravě další verze. Děkuji. Děkuji kolegům. Pozměňovací návrhy k tomuto návrhu stanoviska prosím překládejte do 13. června dopoledne do 12 hodin 13. června. Takže, pardon, 13. července. Máte tedy začátkem září se bude hlasovat ve výboru ITRE. Takže do konce června, prosím, předkládejte pozměňovací návrhy do 30. června, pardon. Děkuji.